Président. Mesdames, Messieurs, Madame la Commissaire, a pánové, paní komisařko, všechny zdravím a znovu zahajujeme zasedání a e, začneme zápisem ze včerejšího zasedání. Ty texty schválené jsou k dispozici, jsou k tomu nějaké postřehy? Nejsou, takže tím pádem můžeme považovat zápis za schválený. A ještě oznámení. Obdržela jsem od